Budeme eh, pokračovat. Zápis ze včerejší schůze byl rozdán. Pokud nebudou připomínky, tak ehm, tento zápis bude odsouhlasen. A nyní podle programu nás čeká prohlášení místo předsedkyně komise Vysoké